Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na této poslední schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtového výboru před letními prázdninami. Já jsem eh, první místo předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu a Mám dnes tu pochybnou čest eh, předsedat eh, schůze výboru. Není to poprvé. Eh, od té doby, co náš pan předseda byl zvolen starostou, respektive primátorem Neapole a zatím ve své funkci nebyl nahrazen. Doufejme, že k tomuto nahrazení dojde, dojde v září. Dále vám mám vyřídit omluvu předsedy rozpočtového výboru, který dnes nemohl přijít. Jak víte, první část naší dnešní schůze je blok eh, společná schůze obou výborů. To znamená, za obvyklých okolností by zde seděli oba předsedové výboru, ale já tedy dnes budu předsedat jménem výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, teoreticky tedy by tato část schůze měla, ta společná, měla trvat do eh, čtyř odpoledne. Jsou tu mezi námi oba zpravodajové paní Kressler a pan Riveline. Nejprve samozřejmě musíme přijmout návrh pořadu dne. Předpokládám, že nejsou žádné námitky. Dále Tedy eh, doufám, že i kolegové z rozpočtového výboru mají sebou hlasovací karty. Hlasování začne za několik minut a bude probíhat elektronicky. Tato schůze je vysílána po internetu. Eh, a to mm, včetně obrazového zpravodajství. Eh, dále se chci omluvit eh, rozpočtovému výboru za to, že jedním z prvních bodů na našem pořadu dne je přijetí eh, zápisu ze schůze výbor pro rozpočtovou kontrolu. Ehm, pokud máte nějaké námitky, předložte prosím sekretariátu do konce této schůze, jinak bude zápis eh, přijat. Pan Odej, já bych se rád podělil o velmi osobní reakci. V tomto týdnu hlavy státu šefové vlád podepsali, tedy eurozóny, podepsali Eh, zakládající smlouvu pro eh, Evropský stabilizační mechanismus. Já jsem se seznámil s tímto dokumentem a není tam obsaženo vůbec nic eh, v oblasti rozpočtové kontroly. Dále v této smlouvě není nic z hlediska politické a parlamentní kontroly a dohledu. Je tam pouze zmínka o soukromém auditorovi či auditorské firmě. Já samozřejmě si cením kvalifikovanosti soukromých auditorů, ale pokud do toho nebudou vstupovat buď eh, Národní kontrolní úřady nebo EUD nebo eh, parlamentní dohled, pak mi to připadá naprosto nevhodné, protože roli parlamentu v každé demokracii je, provádět eh, politickou kontrolu, kontrolu výkonné moci. Jde o nějakých 700-800 miliard eur v mechanismu, na kterým nebude vykonávána žádná kontrola ani ze strany kontrolních úřadů, ani parlamentu. Já se domnívám, že toto eh, rozhodnutí hlav státu šefu vlád je opravdu neadekvátní. Pane Ody, viděl jste podporu kolegu pana Rybiku. Vy chcete hovořit na to tež téma? Děkuji, pane předsedo. Rád bych poznamenal, že parlament v současné době pracuje na, vypracoval ta před, eh, předpisy o transparentnosti v oblasti lobbyingu, což je pozitivní. My jsme tady například měli také odpovídající slyšení o whistleblowing, čili o šeptandě. Neue Idee entstanden, dass wir ein Single State sollte, a myslím si, že by mělo smysl, kdyby náš výbor vypracoval zprávu z vlastního podnětu pro Single Statute European Associations, protože je právě tady nezbytně nutné vytvořit nové předpisy na čisté legální bázi, na čistém legálním základě. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát eh, za vaše slova. Předpokládám, že byste chtěla, abychom se tomu věnovali na schůzi. Pane Moldere, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s panem Odym. Ovšem, eh, otázka, kterou si musíme klázní, eh, co s tím můžeme dělat. Jednou možností bylo obrátit se na právní službu Evropského parlamentu, aby vydala své stanovisko a možná na příští schůze bychom toto stanovisko mohli projednat, tak abychom eh, určili, jaké pravomoci v této věci má Evropský parlament. Děkuji, Jane, za tento konstruktivní návrh. Pane Rivlin, je to k téže věci? Pane předsedo, kdybyste mi umožnil jenom eh, jedn, ještě jednu věc. Výbor pro rozpočtovou kontrolu je výbor velice důležitý. A za posledních několik měsíců a týdnů pracoval na velice důležitých tématech pro celý Evropský parlament. A myslím si, že je poněkud zvláštní, že náš kolega de magistris eh, byl z, již před dvěma měsíci zvolen primátorem, jak jste říkal, je zajímavé, že ještě nepředal svou rezignaci jako eh, europoslanec. Pokud vím, tak na konci června eh, fungoval ještě jako formální předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže já bych vás, pane předsedo, poprosil, abyste to Eh, abyste to proskoumal a eh, řekl bych, že je potřeba našemu bývalému kolegovi říci, ať se laskavě hodlá rozhodnout, co tedy bude dělat se svým životem. Nemůže přece sedět na dvou židlích zároveň. A momentálně jste vy předsedou, velice dobrým předsedou tohoto výboru, za to vám děkuji, ale eh, nesmíme si dovolit takovýto, takovéto vákuum. Děkuji. Eh, Děkuji, kolego. Rivelini. ano, zapsali jsme také vaši připomínku. Také ve frakci liberální se zřejmě dělá vše, aby se nalezlo řešení pro tuto otázku a doufám, že na příštím zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu začátkem září již tady bude panovat jasno, abychom mohli normálně pokračovat v naší práci. A teď do zápisu pan Milda požádal, či navrhl, eh, abychom si opatřili stanovisko právní službu k otázce, kterou tady položil pan Ody. Já bych to také tak učinil, pakliže kolegové nebudou proti, že bychom tedy tímto pověřili právní službu parlamentu paní Gresle. Ano, přesně. Máme tady tento evropský mechanismus a rozpočet EU zaručuje prvními 60 miliardami eury. Tento mechanismus a mě by tedy zajímalo, do jaké míry už to pokročilo. <clears throat> Zda eh, tato částka bude skutečně uvolněna. Máme tady pana generálního ředitele za rozpočet, třeba by nám mohl něco vysvětlit k této otázce. Děkuji. Ano, to byla přímá otázka na komisi. Čili máte slovo. Chcete odpovědět na otázku paní Gresle, prosím? Eh, eh, merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že tady hovoříme o různých záležitostech, těch 60 miliard, o kterých hovoří paní Gresle. Všechny informace eh, prostě eh, fungují na definit, definitivní účet bude podepsán zítra či pozítří a veškeré informace, včetně do té doby, než to podepíši, jsou prostě Eh, eh, stále ještě v řešení. Prosím vás, mějte trošku eh, strpení. <clears throat> Na těch 60 miliard tady máme záruku z rozpočtu, ale otázka pana Odeha je mezivládní. Mm, ale samozřejmě to jsou dvě záležitosti, protože pan Odic se ptal na něco jiného. No, ano, dělat jedno a nenechat druhé. A proto se domnívám, že by bylo nezbytné, abychom se nestarali jenom to, kde se nemůžeme pohnout dál, ale abychom se starali o to, kde se můžeme dostat dál. Mě teda zajímá o to, kolik z těchto 60 miliard už byly dány do záruku na, tuto velko, na tento velkolepý podnik udržení eura a sice stav 13. července 2011, prosím pěkně. Oui. Euh, ils sont pas mobilisés nebyly tyto prostředky ještě uvolněny jiným způsobem než takovým opatřením, že se tomu říká back to back. To znamená, to, co jsme učinili do posud, znamená půjčky a úvěry za rovných podmínek s výjimkou Irska eh, z počátku roku 2011. Rozpočet Donc les opérations au départ ne sollicitent pas le budget. Rozpa- te, to nepotřebuje žádnou položku v rozpočtu, to si myslím, že je důležité toto říci. Eh, začíná to být nesmírně komplexní a skutečně vyčkejte prosím, až dostanete zevrubný dokument, který vám umožní udělat si eh, svůj úsudek. Děkuji mnohokrát. Goed, ik neem nota van het uh, Eh, eh, Dobře, tedy považuji na... Eh, čili konstatuji, že pan Taberny předloží návrh a doufejme, staneme nejpozději v září. Máte k tomuto bodu k přijetí našeho pořadu jednání ještě něco. Vlastně jsme už takřka prošli také body různé, ale nemáte-li žádné další body, budeme tedy pokračovat s bodem 4. Frau Gressle and Herr Vellini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 Vlastně jsme chtěli hovořit o všech pozměňovacích návrzích, ale kvůli složitosti a komplexnosti hlasování a protože je třeba vyjasnit ještě nějaké otázky, požádalo několik politických skupin, aby se hlasování odložilo, takže hlasování proběhne v září. Máme tady ten problém, že ještě nemohl být stanoven žádný datum eh, žádný den, kdyby byly k dispozici všichni zpravodajové a spoluspravodajové takže doufáme, že se nám podaří tento termín nalézt. Doufáme, že to bude v září, kdy o tom budeme hlasovat stále. Ještě máme možnost ke krátké diskusi, čili uděluji slovo oběma zpravodajům, budou-li si to přát. A jinak samozřejmě mohou vystoupit i jiní kolegové. Pan Rivelíny, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. E, pokud dovolíte, dnes bych eh, pouze eh, řekl několik věcí o finančních nástrojích eh, v rámci tohoto nařízení. Finanční nástroje jsou jedno z nejdůležitějších témat. Je to téma nejzajímavější v souvislosti s tím, co se děje v posledních dnech a hodinách v Evropě. Návrhy komise se týkají dvou článků 130 a 131 eh, tohoto nařízení a tří článku 39.3 eh, až 39.5 těch prováděcích návrhů. Eh, je, myslím, důležité si jasně promluvit o těchto finančních nástrojích, aby bylo jasné, co to jsou zač. Článek 130 eh, to poměrně eh, jasně stanovuje. Jsou to nástroje, které dávají finanční podporu eh, pro rozpočet s cílem strategických cílů pro, kom, pro peněžní prostředky společenství. Týká se to nástrojů, jako jsou půjčky, záruky, záruky, akcie a jiné rizikové nástroje, které mohou být do eh, poskytování finančních prostředků zahrnuty. Finanční nástroje se často týkají víceletých programů a pro vygenerování těchto prostředků komise bude vydávat eurobondy, eh, kterým bychom mohli říkat projektové bondy. Komise navrhuje, že Eh, by si toto vzala na starost Evropská investiční banka, konkrétně řečeno. Takže Evropská investiční banka společně s články 308 a 309 smlouvy eh, bude mít mandát, konkrétní mandát, konkrétní poslání jako instituce, která se má zabývat těmito záležitostmi. Eh, Evropská investiční banka uspořádá výběrové řízení, a e, vydá také výzvu pro e, ty, kteří chtějí získat finanční prostředky, chtějí k ním mít přístup. E, a já jsem toho názoru, že komise má zároveň povinnost některé věci ještě více vyjasnit. Konkrétně, a to je jeden velký problém, v návrhu komise spočívá v tom, že Evropská investiční banka může subdelegovat provádění eh, některému ze svých přidružených subjektů, některé ze svých poboček, aniž by potřebovala eh, jakkoliv zapojit do tohoto procesu Evropský parlament, protože aktivita Evropské investiční banky je autonomní, zcela nezávislá aktivita. A pokud toto bude přijato, pak eh, kontrolní mechanismus již nebude v rukách parlamentu. Bude pouze spočívat v delegovaných aktech nebo v kontextu rámcových dohod, které budou vyjednány v rámci Evropské investiční banky jako takové. E, článek 39 odstavce 4 1 2. Takže my jako zpravodajové navrhujeme konzistentně posílit a podtrhnout nástroje, které, a, a, e, nástroje, které z, z tou, jsou zde uvedeny, pokud jde o racionalizaci těchto nástrojů a, kom, a komunitární podporu. Nechceme při té, eh, přitom vytvářet nějaký konflikt mezi prováděním rozpočtu členskými státy a Evropskou unii. Nechceme žádné žádné, žádná protichůdná opatření. Chceme zajistit, že parlament bude mít náležitou úlohu v prováděcí fázi tak, aby mohl zajistit, že eh, se dosáhne politických priorit. A za další eh, neumožníme takovýto exkluzivní stav pouze pro Evropskou investiční banku, ačkoliv Evropská investiční banka má určitý eh, lepší statut v rámci našich smluv. Eh, chceme zajistit, aby v budoucnosti delegované akty se pro, prováděly pouze v kontextu eh, konkrétních právních základů. Dále chceme zajistit, že komise bude mít definitivní odpovědnost, pokud jde o provádění rozpočtu jako takové. A za další za posledních několik dní jsem se setkal s několika zástupci Evropské investiční banky a dalších finančních institucí eh, a bankovních institucí a jsem přesvědčen, že v rámci eh, finančního řízení, konkrétně v části dedikované finančním nástrojům, bychom měli eh, zavést určité změny tak, abychom neměli privilegované vztahy pouze s Evropskou investiční bankou, ale abychom začali přemýšlet i o vyšší míře zapojení eh, spořitelen a jiných bankovních institucí, protože eh, tyto nám mm, mohou dát lepší podmínky než Evropská investiční banka jako taková. A časem musíme postupně e, do těchto finančních nástrojů začít zakomponovávat jiné druhy privilegovaných vztahů, a to s politickými institucemi v jednotlivých členských státech a politickými institucemi regionům. To je proces, který my můžeme prosazovat e, s tím, že Ehm, eh, finanční nástroje zde v tomto nařízení budou jako východisko pro tento proces. Děkuji. Děkuji. Paní Gressle, prosím, jakožto spoluzpravodajka. Ne, Ráda bych ve jménu socialistických kolegů řekla také ještě něco k aktu přenesené pravomoci a k převodům. Chtěla bych pana kolegu Riveliniho eh, doplnit do té míry, že když kvůli férovosti jsme pasáž o finančních nástrojích museli ještě jednou přepracovat, sotva se to troufnu říci, protože vím, že pro všechny kolegy to byl eh, taky eh, byl zdroj určitého znechucení a otrávení, že jsme to stále znovu probírali. Před dvěma týdny jsme měli slyšení EPP s rozpočtovými kolegy a kolegy z výboru pro regionální rozvoj a poučila jsem se, že finanční nástroje trpí tím, že se strašně málo využívají. Díky tomu, že jich mnoho a e, je tady taková trošku spleť, protože každý si vytvořil svůj vlastní model, což nám stěžuje přehled a taky kontrolu. A také jasné, že máme strašně nízký leverage Jeremy, že sice máme leverage 2x3 a to je strašně málo a musíme tudíž přemýšlet o tom, co se tam vlastně dělá, protože Jeremy to je druhou nej, nej, nejúspěšnější zemí po Francii Itálie, a e, vím, že například na Sicílii se to hodně nárokovalo, takže je třeba, abychom se velice intenzivně zaobírali tím, co, jak to vypadaly do posud s finančními nástroji. Ale my to nevíme a taky se nic nedozvíme, protože sdělení komise bude uveřejněno teprve na podzim. A dosavádní právní základ nepředepisuje komisi reporting. Eh, na této akci, o které hovořím, byli zástupci různých organizací, také Evropského účetního dvora i další. A eh, vlastně výsledkem bylo, že si musíme klást celou řadu otázek. Kdo je vlastně vlastníkem těch peněz, eh, které jdou přes finanční nástroje? Co se stane, když se peníze vrací? No, přece není možné, že všechny peníze neuži, nevyužité se vrátí, akorát, jenom když to je do veřejné, do veře, na veřejné účely veřejně prospěšné, jak se to nevrátí. A jak to vypadá s finančními nástroji, které vlastně se odchylují od víceletého finančního rámce? A pak jsme diskutovali o té zajímavé otázce, kdo je vlastně příjemcem. Uh, Příjemcem je ten fond? Stačí tedy, když řeknu, že když peníze vytvářejí peníze, nebo chceme těmi penězi také eh, činit výdaje, to znamená podporovat projekty. Já si myslím, že ano, v tom případě nemůže být příjemcem jenom fond, ale musí to jít ještě dál. A také tady to má dočinění s otázkou, co vlastně s těmi penězi se stane. Když teď vidím, eh, co se dělo v roce 2010 s finančními nástroji, tak si myslím, že bychom dobře učinili, kdybychom se této otázce velice podrobně věnovali ale musíte nám dát taky určitý pokyn. Já si takřka netroufám mít tu myšlenku, abych poprosila komisi o aktualizovali. Skoro si to eh, netroufám, protože vím, jak to potom působí i na vás. I na mě to působí tak, že se permanentně musíme těmi věcmi zaobírat. Taky můžeme říci, že to budeme dělat v průběhu vyjednávání a pokusíme se, připravíme několik věcí, ale eh, také to, co řekl Evropský účetní dvůr na základě zkušeností z roku 2010 o finančních nástrojech, tak to rozhodně ještě není optimálně upraveno. Ale těch pár záležitostí, které skutečně musíme proskoumat, ty prosím nevyškrtávejte. Musíme prostě mít reporting, musíme dostávat zprávy jako parlament, musíme vědět, die ganze Sache hat welches Risiko für uns. Musíme vědět, jaký pákový efekt tady je, ale myslím si, že z dnešního pohledu to ještě není dostačující. To bylo tady k části finančních nástrojů. Potom tady máte pozměňovací nástroj návrhy od strany 46, nové návrhy k aktu přenesené pravomoci. Tyto akty přenesené pravomoci eh, tady počítají také s, tabelka, s tabulkami Eh, které se týkají takzvaného common understanding. Já jsem hovořila s právním výrobem a právní výbor mi také říká, že common understanding nikdy nebyl v plénu. Není to součástí parlamentní práce je to, když si to přečtete, ten common understanding, tak to není nic, s čím bychom mohli cokoliv dělat, protože tady se neupravují věci. Ten problém to vůbec neřeší, to je jasné. Ale my ten problém <laughs> řešit musíme a proto máme ten problém s předloženými spisy. A proto tady máme také problém delegace nebo promiňte, delegování prostředků a zpět a navracení prostředků. Wo wir sagen, když chceme zabezpečit, abychom vždycky měli akta v přenesené pravomoci v rozpočtovém nařízení, protože to je strašně důležité, je třeba, abychom se postarali o tom, aby bylo možno zabezpečit, že skutečně tady ty akty v přenesené pravomoci budou. Od původních eh, pozicí našeho vyjednávání jsme trochu ucouvli a kdybychom teď ještě dále couvali, tak už nemusíme vůbec vyjednávat. Domnívám se, že tento Parlament musí brát vážně pověření stojící v Lisabonské smlouvě a tudíž ptát se, co je podstatné a co podstatné není. Pokoušeli jsme se nejpodstatnější záležitosti ve finančním nařízení zohlednit a chceme skutečně zůstat v naší odpovědnosti a navrhujeme komisi určitý postup, jak budeme nakládat s těmito aktiv přenesené pravomoci, abychom na každý pád k ním mohli dospět. Jak vidíte, Některé věci jsme tady dost rozmělnili. Pro nás prostě bylo důležité moci vůbec nabídnout něco, co bude vypadat jako možný postup a co by mohlo být dobrým základem pro vyjednávání s radou a s komisí. A teď k převodům. Dovolte, abych vás upozornila na to, že změny komise v rozpočtovém nařízení jdou nad rámec toho, co v roce 2009 bylo dojednáno. Došlo tady k velice rozsáhlým změnám, které Eh, pro mě znamenají, jako by část vlastně přestala platit. My jsme se pokoušeli v kompromisních návrzích, jak si víc vstříc komisi, především co se týká jazykové otázky, ale na každý pád chceme zabezpečit, aby 100 milionů euro prostě jen tak se neposunovalo sem a tam, protože platby eh, v každoročním kurzu nebo v každoročním mm, pravidelném rytmu jsou pro nás nesmírně důležité. A mm, pro mě osobně by bylo strašně důležité, abychom nevedli finanční nařízení ad absurdum a abychom se nevzdali toho, co jsme vlastně velice hájili na začátku našich vyjednávání. V tom případě bychom to vůbec nemuseli dělat a v tom případě bych navrhla, abychom měli jenom sedmileté plány a až potom když už nebudeme klást žádný důraz na implementaci. Pokoušeli jsme se navrhovat kompromisy tam, eh, kde jsme se snažili vycházet si navzájem vstříc, ale bylo důležité, abychom taky skutečně předložili něco, s čím se dá opravdu něco udělat. A proto si myslím, že je možné souhlasit s těmito kompromisy a bylo by důležité, i když se podíváme na hlasovací lístek, abychom po prázdninách možná dostali eventuálně signál, jak s tím můžeme nakládat dál. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. Mám zde dvě žádosti o slovo. Od pana, od paní Bratnerové, pana Ferna, pan Gaj také, ještě někdo? Pan Fern nejprve. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát našim spoluzpravodajům za jejich odhodlanou, angažovanou práci. Opravdu tady zpracovají velmi komplexní téma a snaží se dosáhnout kompromisu mezi politickými skupinami, za což jsem jim vděčen. Ale my máme ještě několik dotazů. Nejprve k našim nástrojům. Bohužel eh, náš Eh, stínový zpravodaj Ivalo Kalfin pro tuto část eh, dnes nemohl dorazit, ale požádal mě, abych tady eh, za něj něco řekl. Pár věcí tedy. Stále znepokojen tím, že některé požadavky zpravodajů, pokud je o prezentaci a plnění rozpočtu, by omezily rozsah finančních nástrojů, a míru požadovaných, například míra požadovaných informací by, by znamenala, že bylo velmi obtížné podpořit investice v Evropě. Přitom investice jsou velmi důležité Eh, v souvislosti s využíváním finančních nástrojů a soukromě veřejných partnerství. Dále, pane Velo Kalfin, tady, tady má určité ještě otazníky a bojí se, že některé tyto požadavky by eh, víceméně zabránily, znemožnily využívání finančních nástrojů a soukromě veřejných partnerství. To je první poznámka. Dále mám několik eh, otázek. Nejprve k proceduře, k postupu. Již jsem o tom hovořil s paní Gresle. Jaký je váš záměr? odložit hlasování znamená, že by se ve výboru hlasovalo v září a předpokládám v plénu potom v říjnu. Pro nás je důležité eh, vědět, o co vám eh, zde jde. Eh, jde vám o to, aby, aby proběhlo plné hlasování v prvním čtení, včetně usnesení. To znamená, že by mohlo, mohl parlament vystoupit s formálním prohlášením z prvního čtení, anebo to chcete udržet na úrovni dohody z prvního čtení. To by pro nás bylo důležité vědět. Z důvodu transparentnosti bych osobně doporučil, Eh, abychom šli cestou eh, plného hlasování v prvním čtení a poté vstoupili do jednání s komisí a s radou. Moje druhá otázka se týká transferu, převodu prostředků. To je velice složité téma, to jisté. My jsme se pokusili, a pokud vím, také komise se o to snaží, rozlišovat mezi transfery, které jsou politicky významné a na druhé straně převody prostředků, eh, jejich cílem je pouze urychlit implementaci Eh, spružnit rozpočet a tak dále, ale eh, nemá to větší politický význam. Eh, Nyní již 19 měsíců od přijetí Lisabonské smlouvy máme situaci, kdy platí odlišná pravidla oproti dříve a pokud víme, ta pravidla se osvědčila. Nyní zpravodavé doporučuji, abychom se vrátili zpět my úplně nesouhlasíme s myšlenkou, že by měla platit odlišná pravidla pro transfery, které jsou spíše politické povahy a pro transfery, které jsou spíše povahy technické. Chtěl jsem se tedy dotázat zpravodajů, zda je tento návrh skutečně moudrý. Ehm, podívejme se na náš vlastní objem práce. Jsme připraveni u všech žádostí o převody, o kterých máme více informací, Eh, nebo u transferu větší objemu prostředků, které nejsou politicky významné. Eh, je to skutečně v souhlase eh, s myšlenkou racionalizace, zjednodušení a zrychlené implementace? Tím se nejsem zcela jist. A skutečně bych vás rád požádala, abyste se k tomu vrátili a pokusili se nalézt kompromis v tom, zda a jak se bude rozlišovat mezi politickými transfery a těmi technické povahy. Dále pokud o aktiv přenesené působnosti, pokud eh, vím, eh, pozměňovací návrhy zpravodajů a paní Gresa to právě potvrdila, mění ve skutečnosti povahu eh, společné dohody, jsou do toho zanášeny nové prvky, například pokud o časovou lhutu pro delegování a tak dále. To je, musím říct, trošku dramatická situace, protože ta společná dohody jsme se dobrali, to common understanding, cirka před rokem. A pokud ani začneme měnit věcný obsah, tak eh, to si myslím, že se žádá eh, schválení politickými skupinami a schválení těch, kdo tehdy vyjednávali o aktech přenesené působnosti. Eh, jinak to bude vnímáno jako politické spochybnění toho, co již parlamentem bylo odsouhlaseno. To si opět myslím, že není z politického hlediska příliš moudré. moudré. Proto bych byl rád, kdybych se dozvěděl odpovědi na některé tyto dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Ferme. Nyní pan, paní Francesca Brantnerová. Vy jste, myslím, navrhovatelkou stanoviska v zahraničním výboru. Ano, nejprve chci poděkovat eh, spoluspravodajům a zejména paní Gresle. Dovolte, abych uvedla, že eh, naše politická skupina eh, analyzovala kompromisy, zejména jsme se věnovali nové formulaci rizika chybovosti. Zdá se nám, že ta nová, to nové znění je velmi dobré. Pokud je o transfery, souhlasíme s panem Fermem, té věci, kdy se do toho máme zapojovat, kdy nikoli. Možná bychom se k této diskusi měli vrátit. A pokud je o finanční nástroje, eh, pokud se do toho vnášejí nové prvky a nyní máme o něco více času, bylo by asi dobré eh, tedy, pokud se diskuse stejně povede, eh, si toto téma zaktualizovat. K článku 31 transparentnosti, pokud to správně chápu, ten kompromis znamená, Eh, že řada věcí se bude definovat sektor od sektoru. A já se obávám, že toto eh, umožňuje situace, kdy u některých sektorů bude prakticky nulová transparentnost. Na druhou stranu nám to to může eh, umožnit určitou transparentnost v některých oblastech a vzdát se i například u zemědělství. Mě by tedy zajímalo, jaká je zatím argumentace, že například Eh, se bojíme, že eh, v sektoru zemědělství to nebude dosažitelné a že hrozí, že bychom pak eh, o tu věc přišli i v jiných sektorech, anebo prostě chceme ponechat na jednotlivých sektorech, ať se nadefinují, jak transparentně chtějí být. Dále, pokud je o hlasovací seznam, poprosím o opravu článku 34 je napsáno o pozměňovacím návrhu 48 a AFET 3, že jsou totožné. Oni nejsou totožné. Pravděpodobně to vzniklo kvůli tomu složitému náročnému systému. Je tam jeden rozdíl a jde otázkou genderových eh, údajů, genderově specifických údajů. Jsou to pouze eh, dvě slova, ale přesto ty poznací návrhy nejsou zcela totožné. Možná tedy eh, byste mohli buď zohlednit to naše znění, anebo, anebo prostě říci, že o návrhu AFE 3 se nebude hlasovat. Eh, dále, eh, pokud je o váš pozměňovací návrh 375, to jsou humanitární krize a nozové situace, či krizové situace, tam je to dosti omezující. Máme eh, pozměňovací návrh AFET 11, o kterém by se hlasovalo až poté. Nejsem si jistá, v jakém pořadí by se tedy mělo hlasovat, protože návrh AFET 11 zachází dále. To znamená, že možná by to pořadí mělo být obrácené na hlasovacím seznamu. To je moje otázka na vás. Dále poslední věc. Článku 54 střed zájmů. Ve svém odvodnění říkáte, že to že se to týká, že to vychází z prováděcích předpisů. My jsme se to ověřili a zjistili jsme, že to tak to není přesně uvedeno v prováděcích předpisech, takže, by, takže bychom poprosili o vyjasnění, proč tady došlo ke změně, zda například komise řekla, že je potřeba to změnit. To jsou tady naše dotazy. Děkuji. Děkuji vám, Francesco, za tyto dotazy. A nyní Jens Kajer. Nebenbei ist der Vorname der Kollegen, glaube ich, Franziska. Eh, takže eh, pře... to není Franciska, ale Francesca. Ano, její křesní jméno té kolegyně, ale to jenom tak mimo děk. Děkuji vám za příležitost, že můžeme ještě jednou diskutovat. Jsem nesmírně šťasten i po těch diskusích, které jsme právě měli v naší pracovní skupině, že dnes nebudeme hlasovat. Nýbrž, že budeme mít příležitost pár záležitostí skutečně proskoumat se do jejich důsledků. Dovolte, abych začal praktickou poznámkou k finančním nástrojům. Myslím si, že se musíme hlavně rozhodnout, co chceme. Já jsem tady teprve dva roky. Rozhodně jsem nešel do parlamentu proto, abych se stal kontrolorem rozpočtu, ale ze své původní profese mám zkušenosti z kombinace veřejných a soukromých projektů politice se o tom diskutovalo tak, jako by to byl účel vše světící prostředky, který jediný vyřeší všechny rozpočtové problémy. And je samozřejmě soukromé partnery dostanete do takových projektů jedině, když veřejná část jako první ručí, ale jako poslední dostává zisk. To znamená, když privátní peníze jsou nejvíce eh, chráněny. No, a když se vcítíte do role soukromého investora, tak je to naprosto srozumitelné. A chceme-li takové projekty, chceme-li tedy získat soukromé partnery, aby vstoupili do těchto projektů také svými investicemi, tak prostě to musíme nějakým způsobem upravit, ale za předpokladu, že to vyjasníme politicky mezi námi. Jinak budeme mít pravidla, která znemožní PPP, protože žádného soukromníka k tomu nezískáte. To nemůže být naším politickým cílem. Mým politickým cílem to tedy rozhodně není. Pakliže bychom chtěli PPP mít jako finanční nástroj, tak musíme také zohledňovat tyto soukromé partnery a musíme tím pádem uspůsobit pravidla. A další věc, projekty PPP nejsou rychlé projekty, naopak, jsou pomalé protože veškerá zkušenost, aspoň z Německa, ukazuje, že projekt PPP má úspěch teprve tehdy, když veškeré smluvní otázky ručení, eh, splátek, záloh a tak dále jsou předem vyjasněny. To znamená, že se nemusíme potom dohadovat u soudu. To znamená, soukromé investice ale e, je třeba skutečně, aby tady panovala přesnost při vyjednávání smluv, aby v případě pochybnosti všechny ty případy, které si dokážeme představit, které by mohly vzniknout během takového projektu, abychom na to byli odpovídajícím způsobem vybaveni. To znamená, je skutečně mílka domnívat se, že to jde rychle. Rozhodně to rychlejší není. A bude-li to rychlejší, tak to bude jedině díky ledabilé práci na kterou bychom si posléze stěžovali, protože veřejné projekty Evropské unie by přistávaly u soukromých soudů kvůli ručení a tak dále. To by nám politicky neprospělo a to by nám pochopitelně neprospělo ani v jiném smyslu, protože bychom nedosáhli cíle našeho projektu. A protože by to mělo negativní odezvu. A teď ještě něco k převodům. Začnu s pozitivním zprávami. Kompromis 8 se nám líbí. To je opravdový kompromis, cítíme se tady docela dobře přijatě. Já začnu ze zadu a půjdu dopředu. Bod 2 v paragrafu 7, v odstavci 7, promiňte. Mám problém s pochopením. A tento problém se týká v první části otázky, Zdá se, tady nemají na mysli do posud nevyčerpané prostředky, protože to poslední, co bych chtěl, je vracet nevyčerpané evropské prostředky členským státům. Protože bod 2 ve druhé polovině a to začíná vědou in case eh, a tak dále. Tady já mám otázku a ta je adresována jak na komisi, tak na zpravodaje. Je to v souladu se smlouvou? Jsem u bodu 2, odstavec 7. Zweite Texthälfte, die beginn... Eh, druhá polovina textu, která začíná eh, can be identified. Takže eh, když se třeba proti pevné vůli Britů prostě uvolní nějaké peníze. Jaký je návrh zpravodaje, že se máme podívat po nevydaných penězích, abychom humanitární pomoc platili z tohoto zdroje? To politicky není vůbec žádný problém. A tady ještě jednou otázka. Zda se mají na mysli ty peníze, které by jinak se vracely zpět členským státům. A pak tedy tento bod 2 ve druhé části, co když ty peníze nenajdeme? V současném rozpočtu pak zpravodajové navrhují, abychom si ty peníze vzali z přicházejícího, čili z rozpočtu na následující rok. Das ähm, Takže kompromis. Návrh ke článku 23. Peníze podle zpravodajky by měly být přebrány se z rozpočtu pro následující rok. Politicky tomu rozumím, ale nejsme si jisti. A to je moje otázka, jestli je to v souladu se smlouvou. A já bych skutečně nechtěl, abychom v dobré víře něco tady usnesli, na něčem se usnesli, a potom bychom ztroskotali. A pak u té detailní otázky převodů bych rád ještě navázal na to, na co se ptal už kolega Fern. Kolegové Reveli a Gressle v 1a podle toho, jak to chápu, trošku sešroubovali pravidla a v 1b to ubrali zase. A já nemyslím, že to bude usnadnění vedení rozpočtu. A v 1D mám problém, že ta formulace, která se zde zvolila jako kompromis, to musím přečíst anglicky. Um, between mezi kapitolami a články používané za účelem, eh, ke kterému byly předurčeny. Eh, co se zatím skrývá, účel netuším. Je to něco, co se platí z rozpočtu, protože eh, tady opravdu to může mít významy různé. A u DA eh, tam eh, by se mi líbilo nějaké vysvětlení, co tam znamená ta nová kvalita, jaké to jsou případy, které se tím pokrývají. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo by chtěl požádat o slovo, zeptat se na něco komentáře? Pan Liberacký, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokud se týká finančních nástrojů, vyslechl jsem si prezentaci pana Rivaliniho a chtěl bych se vrátit k tomu, co říkal pan Kájer. Situace je následující. Chceme eh, vytvořit dodatečné fondy pomocí projektových bondů, dejme tomu, a chceme eh, dát pravomoc nakládat s těmito fondy Evropské investiční bance. Zároveň Eh, nemáme žádné pravomoci na kontrolu Evropské investiční banky jako takové. Pokud je tomu tak, tak potom jaké by byly, jaká by byla cena za použití těchto nástrojů? Možná, že bychom měli uspořádat eh, výběrové řízení a eh, udělit tuto zakázku jiné bance, kterou můžeme kontrolovat. A jak by se tyto instrumenty, tyto nástroje vztahovaly k tomu, co navrhujeme eh, ve skupině socialistů k celému tomu návrhu o eurobondech? které by mohly sloužit jako podpora projektů, které jsou eh, připraveny pro příští finanční perspektivu. A pokud jde o transfery, eh, zpráva pana Ravelínyho a paní Kresle, eh, zde dobře chápu, že chceme vyšší flexibilitu ze strany Evropské komise, tak abychom mohli plnit své cíle a tak dále a tak podobně. Ale jakmile budeme mít návrh na převod finančních prostředků v rámci nějakého oddílu a jednotlivých, eh, jednotlivých sekcí rozpočtu. Nebude to až příliš flexibilní? Pokud vím, tak se vždy jednalo o jakýsi větší odstup mezi platbami a eh, rozdělovanými fondy. Měli jsme zde přitom rostoucí eh, objem eh, nepoužitých finančních prostředků. Eh, nedošlo by k tomu, že by ta vyšší flexibilita znamenala, že tyto nevydané prostředky by byly lépe využity? A nebo se tím nezmění k lepšímu vůbec nic? A naše kontrolní kapacita, respektive jde o to, zda bude zachována naše kontrolní kapacita nad tímto procesem takto. Děkuji vám. Ještě někdo si chce vzít slovo? Jan Mulder, prosím. Děkuji. Já už jsem to jednou říkal. Já obdivuji úsilí paní Ingeborg Kresle, ale přesto mám ještě jednu otázku protože jedno z hlavních témat diskuse ohledně příští finanční perspektivy bude, co uděláme s eh, prostředky, které nepoužijeme. Já jsem navrhl pozměňovací návrh, eh, který, kterým by se tyto prostředky přenesly do eh, všeobecné rezervy a diskutovaly by se v rámci rozpočtu na další rok. Spravodajové navrhují, že bychom o tomto hovořili jako jako o vyčleněných prostředcích. E, nicméně e, já bych chtěl upozornit na to, že pokud takovéto prostředky máme, měli bychom je e, přidělit na stejný účel a takový, tak, takový návrh by tedy nebyl příliš dobrý. Takže já bych opravdu navrhoval, abychom to dali do všeobecné rezervy a ne jako ty přidělené příjmy. Děkuji vám, Jane. Ještě někdo se hlásí o slovo? Není-li tomu tak, chci se zeptat, zda chce reagovat komise. Ano? Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já nebudu vystupovat dlouze. Myslím, že prvky, které zazněly ve vystoupení, které jsme vyslechli, se, se týká do slov, se promítla určitá znepokojení, která jsou vlastní komise. Abych se nadrátil ke dvěma, třem věcem. Nejprve otázka na časování. Zaznamenal jsem aktuální situaci. Ehm, zaznamenal jsem, že záměrem parlamentu je přistoupit k hlasování v září hlasování o poznacích návrzích a doufám také o návrhu usnesení. E, pro nás je to velmi důležité. My jsme již vícekrát indikovali, že e, si přejeme, abychom mohli dosáhnout politické dohody mezi radou a parlamentem do konce roku. A to není náhoda. Není to náhoda, protože potřebujeme jasnost e, v tom, jaký bude další postup. To znamená, parlament a rada musí přeskoumat všechna, eh, všechny sektorové předpisy, které předloží komise eh, od prosince do konce roku. Eh, je důležité, pokud chceme zaručit koherentnost sektorové legislativy a finančního nařízení, je tedy důležité, abychom přesně věděli, na jakém základě máme pracovat. To je naprosto klíčový prvek, eh, zejména například pro provádění, eh, dosahování cíle, zjednodušení, racionalizace, eh, který jsme si všichni stanovili, tak aby koneční příjemci mohli přesně vědět a mohli, mohli pracovat na základě pravidel, která jsou společná, která jsou Eh, snadno uřiditelná, proveditelná. Takže Časový rámec, eh, to bych rád zopakoval, je pro komise velmi důležitý eh, a to z důvodu efektivity práce, ne pouze z důvodu, řekněme, byrokratických či, či prostě naděje, že, že se to podaří co nejrychleji zvládnout. O to tady vůbec nejde. Druhá věc, řada z vás také hovořila o finančním nařízení a o otázce převodu prostředků. Také se ještě dotknu aktu v přenesené původnosti. Pokud je o finanční nástroje, cílem, který jsme si stanovili, myslím všichni, je znásobit účinky rozpočtové disponibility prostřednictvím ehm, finančních nástrojů. A jak to tady zaznělo od různých řečníků, od různých účastníků diskuse, je důležité, aby tyto eh, nástroje byly ředitelné, aby byly využitelné. Pokud eh, budeme ve svěrací kazajce při nakládání s těmito nástroji, pak je jasné, že jejich eh, využívání bude omezené a naše činnost bude omezená. Pokud chceme respektive chceme-li tedy pracovat s těmito nástroji, je to především v některých eh, eh, konkrétních eh, případech, a mám na mysli například evropské projektové dluhopisy, potřebujeme totiž zmírnit nedostatky trhu. My pracujeme s trhy, pracujeme s finančními institucemi, z nichž u nichž eh, tady to hlavní, eh, co jim leží na srdci, eh, je jistota, bezpečnost. A veřejný nástroj může právě do toho vnést prvek té jistoty, toho bezpečí, tak aby se tyto instituce odvážily k tomu kroku a investovaly do určitého infrastrukturního projektu. Mám nyní na mysli právě ty evropské projektové dluhopisy, kde by byly záruky poskytnuty z evropského rozpočtu, v určitých mezích samozřejmě, eh, anebo u klasičtějších finančních eh, nástrojů. Eh, s těmi se také může počítat, některé z nich tady byly zmiňovány v diskusi. Byla zmínka o některých operacích či nástrojích, které zase fungují až tak dobře. To se týkalo nástrojů, které byly využívány v kontextu sdíleného řízení a které jsou o něco složitější než finanční nástroje, se kterými se pracuje v rámci přímého řízení. A to z důvodu, že zejména v nedávných letech eh, se objevila potřeba v řadě ve velkém počtu členských států přizpůsobit vnitrostátní legislativu, tak aby bylo možné tyto finanční nástroje využívat. A tyto překážky, pokud vím, byly do značné míry již odbourány. Nebudu zacházet Eh, do detailu, pokud o poznací návrhy u finančních nástrojů, ale v zásadě, eh, co vám chci říci a připojí se tím, k řadě z vás, kdo vystoupili v diskusi, eh, vyhněme se jakékoliv rigiditě. My naprosto respektujeme právo Evropského parlamentu vykonávat kontrolu prostředků, které byly dány k dispozici, ale pokud by zvolený přístup vyústil v přílišnou rigiditu, tak prostě zapomeňme na finanční nástroje. Eh, nemá smysl mít finanční nástroje, eh, podporovat to, aby eh, na sebe hospodářské subjekty brali riziko a zároveň využívání těchto nástrojů stanovit jako příliš rigidní či, podmínky jejich využívání. Dále chci říct, že bylo dosaženo určitého pokroku v oblasti převodu prostředků. Já bych se rád vrátil k otázce, kterou jsme měli možnost projednávat a znovu projednávat, a totiž proč v kontextu revize, aktualizace finančního nařízení je nutné se vracet k ustanovením, která byla zrušena, zrušena ve prospěch ustanovení jednodušších, která byla zavedena a přechodně a všichni s nimi byli spokojeni. Skutečně ze strany komise eh, je nám těžko pochopitelné, pokud bychom se měli vracet k šesti týdnům, když, bylo nastaveny, když byly nastaveny tři týdny a všichni byli se třemi týdny s touto lhutou spokojeni. Když samotná eh, historie Eh, převodu prostředků, podíváme se na poslední dva roky, ukazuje, že u desítek a desítek převodů nebyly eh, žádné problémy s výjimkou tří, eh, tří převodu prostředků. To znamená, to je opravdu, opravdu minimální v rámci celého toho objemu. Takže upřímně řečeno, Eh, opět kladu si otázku, v čem tady je to zjednodušení. A poslední moje poznámka se bude týkat aktů v přenesené působnosti. Myslím si, že i tato věc se posunula kupředu. Eh, je třeba respektovat podmínky společné dohody, common understanding, či společného chápání věci mezi třemi institucemi. To nám připadá klíčové. Eh, tolik tedy, pane předsedo, ode mne několik poznámek v této souvislosti Eh, opakuji, že na straně komise eh, můžete se na nás spolehnout. Eh, podpoříme tedy práci, která nyní probíhá a jsem rád, že se vede reálná diskuse o změnách finančního nařízení. Také poskytneme podporu radě, tak abychom se Eh, tak abychom se pokusili přispět ke zblížení eh, stanoviska obou institucí, eh, což je přesně role komise v rámci postupu spolurozhodování. Děkuji za slovo. Děkuji vám mnohokrát. Já eh, vidím z neverbálního vyjádřování některých kolegů, že eh, to, co jste řekl, je pro ně vyloženě podnětné. Myslím, že obličej paní Kresle eh, mi tady toho převyprávěl opravdu celé romány. Eh, a já bych to teď trochu schrnul. Eh, bylo položena celá řada otázek. Eh, máme tady zhruba osm témat, na která bychom chtěli, aby spolu zpravodové odpověděli. Finanční nástroje, PPP a spolupráce, transfery, aktiv přenesené působnosti, transparentnost, Eh, otázky střetu zájmu. Eh, pan Mulde se ptal, co budeme dělat s nevyčerpanými prostředky. A eh, poté bylo několik komentářů z, od paní Brantnerové a poté načasování. Hlasovat budeme někdy v září, pravděpodobně na konci. A potom otázka pana Ferma, zda chceme dohodu v prvním čtení nebo zda chceme postupovat jinak. Takže to jsou ty otázky a kdo bude odpovídat první dámy napřed možná? Ano, paní Gresle? Tak, děkuji mnohokrát. Je to vždycky osvěžující hovořit o starých klasicích. Začala bych kolegou Farmem, týkající se postupu. My jako spravodové jsme otevření všemu. Samozřejmě čas běží, ale pan generální ředitel si jistě tu věc s tím eh, rokem. Eh, no, musí rozmyslet, já myslím, že to nestihneme za tento, v tomto roce. Myslím si, že jsme otevření sice všemu, ale vždycky jsem říkala, že je to otázka férovosti, abychom také do toho kolegy zapojili. To, co chtějí kolegové, musí být pro nás směrodatné. Dokážu si představit, že bychom stihli včasné druhé čtení, že bychom třeba nehlasovali o usnesení a pokusili bychom se vyjednávat s radou, protože eh, jsme dostali několik obtížných záležitostí ještě. <clears throat> V celém tom kompromisním balíčku jsou také pozměňovací návrhy, které jsou nové, které přicházejí z rozpočtového sekretariátu nebo nám je dal pan Böge v rámci víc balíčku víceletého finančního rámce. Eh, takže tady máme dra, tři nejrůznější pozměňovací návrhy a já bych eh, mm, je všechny nejprve přijala a uvidím a na základě těch bych vyjednávala. Mm, ať už to budou přiřazené, až už to zařadíme jako přiřazené prostředky nebo něco jiného. Máme tady prostě pozměněné návrhy a jistě budeme moci nad tím ještě pracovat. Všichni, kteří byli ráno u Olafu, tak si udělali tak trochu představu o tom, jak svízelné to celé bude. Tady se nejedná o to prostě zvítězit naraz, protože ten kopec nás teprve čeká takže neradujte se předčasně, ale také bych ehm, radila, aby po hlasování v plénu jsme nechali usnesení otevřené, abychom pak vedli jednání s radou a také otevřeně sami mezi sebou, abychom, abychom skutečně vypilovali, co jde a co nejde, abychom se potom pokusili nějakým způsobem, co možná nejdříve skončit, přičemž pro mě teď zatím z toho vyplývá také otázka, jak do toho zapojit MFF, čili víceletý finanční rámec, protože Tady v tom vězí opravdu zakopaný pes. Musím také říci, že každý měsíc to je komplikovanější a nikoliv jednodušší. Čili myslím si, že bychom měli postupovat otevřeně, co možná nejotevřeněji, protože jedině tak můžeme něco získat. Ráda bych pokračovala s finančními nástroji. V současné době samozřejmě máme finanční nástroj, kterým se daří velice dobře, protože se nacházejí v daňových rájích, tedy s tím mám svůj problém. Já vím, že tady máme nezbytnost kontroly a potřebujeme vědět víc, protože v současné době nevíme nic. V současné době neví ani komise nic, protože hm, komise neví vůbec nic. Ta se musí nejprve svízelně informace od obstarat, protože v dosavadním finančním nařízení vůbec nic o finančních nástrojích nebylo. A teď si představte, jde o 5 miliard eur. A my potom budeme mít to potěšení udělovat absolutorium. A to bych tedy ráda k tomu něco věděla, než udělím absolutorium. To, co leží na stole, to jsou hlavně non-papery komise. My jsme k tomu nevymysleli nic. My dva, tři bodíky jsme k tomu přidali. Nic víc. My jsme tady neobjevovali svět. Takže Tohle to se vše opírá o dokumenty komise a, v, u, těch, v těchto, a u těchto dokumentů komise mám své tady mohutné pochybnosti, zase skutečně dotýkají jádra věci protože komise radě dává daleko lepší informace než nám. Já jsem z rady dostala komise, které dostali, z rady dostala dokumenty komise, které jsou daleko lepší než to, co dostávám já od komise, což také vede k určitému rozladění. A teď otázku transferu. Myslím si, že si to můžeme vydiskutovat taky bilaterálně. Sedmička se vztahuje na rozpočet, to znamená, nevztahuje se na to, co zbyde. Tady se mají na mysli pouze prostředky, které se, které se posunují sem a tam během roku, protože něco nedopadlo zrovna. To znamená text 7, pozměňovací návrh 7 je vlastně starý text finančního nařízení a nové prvky, které tam byly zavedeny. Ty nové prvky to jsou ty šedivě zdůrazněné pasáže, které tam máme. Takže my jsme se snažili udělat zjednodušení tady určité a z bezpečnostních doložek která se snaží zachovat parlamentní práva. Jsme tam pracovali trošku na dodacích a na, na tom dohodnutí na šesti, na sjednocení na šesti týdnech, protože my si myslíme, že tady jsou problémy skutečně během tří týdnů, abychom jako poslanci proskoumali tři tý, během tří týdnů. My máme prostě problémy během letních prázdnin, protože rozpočtový výbor na výbor pro rozpočtovou kontrolu nemůže zasedat v srpnu a proto si myslíme, že by bylo smysluplné, kdybychom to sjednotili na šest týdnů. Také jsme řekli, že hlavní potíž komise jsou překlady, proto jsme řekli, že to uděláme my jako pracovní dokumenty, to znamená, bude nám to stačit v jedné nebo pro mě, za mě ve třech jazycích, aby to bylo zjednodušeno. V návrzích komise jsou tak úplně odpadly převody, infopřevody. Rozdíl mezi článkem 23 a 24 tady úplně vypadl. My jsme nechali, my jsme tam jak se škrtli, a to je dodatečně ještě ta změna, 100 milion eur plateb. Protože tady se nám to zdá trošku moc a navrhli jsme jednodušší postup, kde říkáme, to byste nám klidně mohli poslat předem a my bychom potom mohli znést námitku. Tady jde spor jenom o to, zda budeme mít třetí možnost prostě vznést námitku nebo ne. A já bych tedy ráda měla, si zachovala tu šanci, abych mohla eventuálně znést námitku, když zrovna chci, protože jinak by parlament eh, na základě dokumentu z 21. června eh, v tom dokumentu o převodu prostředků vždycky všechno vyjasňovali. Já bych ještě jednou ráda dala na poprosila všechny kolega, aby si přečetli ten dokument z toho 21. června, protože to je strašně důležité. Tam se jedná o návrhy komise, které byly zrevidovány z, ty z roku 2010. A rád bych ještě jednou řekla, že návrh z roku 2010 umožňuje komisi závazky na úrovni generálních ředitelství posunovat se a tam. To znamená, že se pak mohou ptát, proč se tady vlastně vůbec proč se tady vůbec lopotíme s nějakým rozpočtovým plánem, když se to pak mohou ři- eh, generální ředitelství posunovat sem a tam. V tom případě si skutečně můžeme tuhle tu lopotu spořit, protože to prostě nemá smysl. ty části se posunují prostě e, daleko méně závažnější prostředky se má tam, hlasujeme o tom a tak dále a pak se nakonec řekne, dělejte, co chcete, no teda to jedno zrovna nepasuje k druhému. Proto já jsem tak trvala na tom, abychom tady skutečně byli také důslední. Co se týče ostatních otázek, to vyjasníme bilaterálně. Common understanding, tak této otázce, to nikdy nebylo v plénu. Co bylo v plénu, to byla Sajerova zpráva. 95% většina jde nad rámec common understandingu. Já nadávám kolegům dobrou radu, přečtěte si Common Understanding, protože Common Understanding vůbec neřeší problémy, které máme. Common Understanding musí být naléhavě do plněno. A potom, co se týče obce, jak dlouho má trvat taková, takové delegování? My jsme řekli, delegování má jít na tři roky. A to je v souladu s rozpočtovým nařízením, protože tady to má být vždycky tři roky a na tři roky po třech letech revidováno, aby to bylo prostě skloubeno s delegováním. Přece nemohu omezit tři roky rozpočtové nařízení a přitom delegování aktu přenesené pravomoci udělám na šest. To přece není možné. Mělo by to být prostě mm, skloubeno, protože to jedno souvisí s tím druhým. Kdo si přečte Common Understanding a já jsem skutečně s předsedou našeho právního výboru o tom mnoho diskutoval. On sám řekl, tam vlastně nic není, s tím nemůžeme nic udělat, neřeší to vůbec náš problém. Já jsem se pokoušela vypracovat tuto tabulku, kde říkáme, co tady vlastně tady děláme. Common Understanding v, ve srovnání s návrhem komise, s naším návrhem, s návrhem co-decision servisu Evropského parlamentu. Čili my neděláme nic, co by bylo nepřípustné, neděláme také nic, co by nebylo nutné, ale tady se prostě jedná o to, jak si budeme stát jako parlament. Čili nerada bych, aby se používal common understanding jako smrtící rána. No, opravdu to vůbec s tím nesouvisí, co tady bylo předloženo. Článek 31, paní Brandnerová, Musím, Francisko, se podívat na tu tvou otázku a napíšu ti e-mail. Článek 31 se projednává v obtížném zasedání s pověřencem na ochranu osobních údajů a já jsem tam také už vyjádřila, pakliže v tomto domě smí každý dělat to, co chce, tak to povede opravdu k chaosu. Jsem teď nesmírně ráda, že máme vůbec to, co máme, protože už to bylo dost těžké. Máme tady také rozsudek Evropského soudního dvora k otázkám publikací či zveřejňování a s tímto rozsudkem musíme dále pracovat. Já jsem měla ten dojem, že komise má veliký zájem na zveřejňování a teď se prostě musíme podívat, abychom opravdu zabezpečili, že nakonec, abychom nakonec nestratili to, o co jsme ze začátku bojovali. To je tedy problém, to není otázka. Kolega Liberacký jako vždy zajímavé myšlenkové pochody tady uvedl, no děkuji mnohokrát. Myslím si, že v některých otázkách máme málo kompetencí, málo kontrolního práva. Otázka je, kolik jsme ochotni dobrovolně ještě se vzdát Myslím si, že to je nesmírně důležitá debata a stále bych chtěla všem říci, že jako spravodajové jsme nesmírně otevření i otázkám, i během prázdnin, i k hlasovacím lístkům. Skutečně i e-mailem vám dáme informace. Já pravidelně si sleduji e-mailovou poštu. A Myslím, že naše zasedání máme začátkem září a potom také ve Štrasburku 1. Tam bychom mohli ještě vyřešit ty zbývající otázky. Děkuji vám. Děkuji, Děkujeme vám, paní kolegyně. Pan Ravelíny, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že paní Kresle zcela jasně eh, řekla, co si o tom všem myslí. Kromě toho, vyzdvihla důležité téma. Hlasovat se bude až v září a myslím si, že to můžeme využít, tento extra čas, který máme, na to, abychom se dopodrobně, dopodrobna zaměřili na několik zásadních témat e-mailem a takhle. Já bych také chtěl říct si své hodnocení několika témat, která byla zmíněna před řečníky a začnu tím, co říkala nakonec komise. Když se hovořilo o finančních nástrojích a komise eh, žádala o to, aby nevznikala nějaká svěrací kazajka v rámci eh, finančních nástrojů, že by měly být streamlinové, odlehčené, flexibilní a eh, eh, rychlé a neměly by být svázány příliš mnoha pravidly. Já si myslím, že musí existovat ale ještě i třetí cesta. Přece chceme efektivní a streamlinovaný proces, ale zároveň chceme, aby uvožoval, u, umožňoval kontrolu. Nechceme anarchii. A s tím souvisí, a to navážu na paní Gresle, eh, kdy žádala komisi, aby aktualizovala eh, dokument z roku 2010 tak, aby parlament měl eh, lepší tabulku, kde bude eh, uvedeno, jak se budou investovat peníze, jak se budou používat fondy. Chceme tabulku, nechceme pro vás svěrací kazajku, ale aspoň nám řekněte, o co jde, co se bude dělat, protože potřebujeme informace, abychom mohli svou práci dělat dobře. Když nám ty informace nedáte, no tak prostě nemáme podmínky pro práci. Takže jako paní Kresle doufám, že toto budeme mít k dispozici co nejdříve. A pokud jde o ty Eh, přiřazené tržby, eh, musíme se dívat eh, na cíle, které za nimi stojí. Ty jsou stále takové ne zcela zásadní, nechci říct úplně nepoužitelné, ale pokud jde o tento druh tržeb a úkoly, který, které mají plnit, myslím si, že musíme být velice opatrní, abychom nepenalizovali regiony a struktury, které se mohou střetnout s nedostatkem finančních prostředků ve fondech, když si nebudeme dávat pozor. Takže to je ten kompromis 7 článek 23. Eh, zde si myslím, musíme na toto zaměřit podrobněji, abychom určili, zda je to v souladu se smlouvou. A pokud jde o hlasování, zcela souhlasím eh, s kolegy, že by možná nebylo špatné eh, hlasovat už v prvním čtení, abychom měli lepší východisko pro další jednání poté. Eh, pokud jde o tu další otázku, na tu myslím už odpověděla paní Kresle poměrně komplexně a velice přesně. A pokud jde o transfery, eh, zde bych pouze řekl, že v našem návrhu se dělá rozdíl mezi zrychlenou implementací a mezi političtějším typem transferu. Tam už je rozdíl. Minimálně tady mezi dvěma druhy transferu, ale pokud chcete víc eh, informací, eh, jsme připraveni si vás vyslechnout a informace vám poskytnout. Děkuji vám, pane kolego Rivellini. Tak doufám, že všechny otázky byly zodpovězeny. Paní Kresle, ještě prosím. Chtěla jsem říct, je tady přeci také zástupce Evropského účetního dvora. Můžeme se ho zeptat, jaké mají zkušenosti s, finanční, s implementací finančních nástrojů z roku 2010. Ik eh, kijk richting Rekenkamer. Ehm, dívám se směrem k zástupci účetního dvora do zadních řad. Máme tu někoho? Máme tu někoho, kdo by chtěl odpovědět na otázku paní Gresle? Ano, prosím. Děkuji. Já jsem to pochopil tak, jaké máme zkušenosti s finančním nařízením v roce 2010, což předpokládám, že asi nebyl ten dotaz, tak jak mi byl přeložen, takže poprosím ho zopakování. Paní Gressle, můžete prosím zopakovat svůj dotaz? Já jsem se ptala na zkušenosti s implementací finančních nástrojů v roce 2010. Zkušenosti jsou vždycky dobré a když člověk dělá pravidla, tak tyto zkušenosti můžeme zohlednit. My chceme být takoví legislativci, kteří se rádi poučují z minulosti. Učení dvůr, prosím. Eh, myslím, že nemohu zacházet do velkých podrobností u této věci, ale možná takovou eh, obecnější poznámku. Řada eh, těch poznacích návrhů, což je pochopitelné, nastavují politickou podmíněnost využívání finančních nástrojů. Pro účetní dvůr, co je velmi důležité, je, aby byla, byl jasně nastaven pevný rámec pro zodpovědnost při nakládání s finančními nástroji. A, a pokud je o finanční nařízení, tam to, co se, pokud tam bude něco, co se týká tedy odpovědnosti při nakládání s finančními nástroji, tak to je krok ku předu, jak řekl určitě dvůr ve svém stanovisku, ale není to velký krok eh, vpřed. My bychom byli rádi, kdyby ten rámec byl eh, pevnější, robustnější, eh, také bylo jasné, jak říkala paní Gresle, jak dlouho ty prostředky vlastně náleží Unii a v jaké fázi se převádějí na příjemce. Plus s tím spojená otázka, Eh, v jaké chvíli začneme tyto prostředky považovat za vynaložené. Eh, je tady potíž eh, s, užíváním finančních nástrojů, kdy se vytváří aktiva spíše než, než vynakládají prostředky. proto je rozpočtový rámec pro tuto věc mnohem komplexnější, mnohem složitější a, a samozřejmě potom ještě dále bychom byli rádi, kdyby bylo jasno ohledně výsledků, dosažených výsledků, účelnosti vynaložených prostředků konkrétních výsledků, které za ty prostředky bylo dosaženo. Eh, to jsou tedy eh, témata, které pro nás se třeba ošetřit. Naše zkušenost je taková, že zatím eh, jsme se tam ještě nedostali. Návrhy pojící se s naším nařízením vítáme, byli bychom rádi, kdyby šli ještě dále. Děkuji. Dobrá. Vidím, že paní Gresle překivuje. Ještě někdo k tomu chce něco říci? Takže všem mnohokrát děkuji. Hlasování eh, bylo naplánováno s největší pravděpodobností na 29. září, což je pondělí večer ve Štrasburku, ovšem bude to ještě potvrzeno. Mnohokrát děkuji. Eh, pane Rybeliny, omlouvám se, pane předsedo. V posledních eh, pár dnech slyšíme různé termíny 22. až po 29. což už je šestý termín. Eh, prosím vás, sdělte nám ten termín, a se podle toho můžeme zařídit. Problém je v tom, že sekretariát se snaží nalézt termín, který bude vyhovat oběma spoluspravodajům to je, myslím, minimum, které je třeba eh, zařídit, vzhledem k tomu, že tito dva lidé tomu věnovali nejvíce práce. Já bych proto navrhoval, abychom nalezli vhodný termín, který vám obešleme mailem a potom je můžete pokládat za konečný. Tím jsme tedy ukončili společnou schůzi obou výborů, rozpočtového výboru pro rozpočtovou kontrolu. A nyní eh, se vracíme k pořadu dne výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rád bych nyní přerušil na pár minut naši schůzi, abychom dali možnost těm, kdo potřebuje opustit místnost, eh, tak učinit. Eh, jinak by totiž nebylo možné hlasovat. Přerušuji tedy na několik minut.